16 odstavec 4 jednacího řádu vám sděluji, eh, že eh, k zápisu, který byl udělán včera eh, do 8.30 od 19.30 nebyla učiněna žádná poznámka, takže to platí za přijato a není se mm,